Milé kolegyně a milí kolegové, na pořadnu jednání nyní máme hlasování podle zjednodušeného postupu. Bude se hlasovat eh, o zprávě pana Zondegáta týká se udělení absolutoria za rok 2007 oddíl 2 Rada. Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, zda se chce vyjádřit. Máte něco k pořadu jednání? Ano. Já chci pohovořit o článku 173 jednacího řádu. Poslanci budou mo- moci vykonávat svůj mandát svobodně. A v rámci debaty Rady a komise jste